silný signál komisi, aby se posílila ochrana tohoto živočišného druhu. Děkuji vám. Děkuji. Dobrá. A teď tedy přejdeme k hlasování ehm, je jich eh, skutečně hodno, hodně těch eh, položek, takže buďme velice soustředění. Začneme eh, podle zjednodušeného postupu eh, hlasováním ke zprávě Paliadeliho o evropském dědictví a je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže hlasovalo 556 členů parlamentu, 497 jsou pro, 18 proti, 1,40 se zdrželo hlasování. Blahopřeji zpravodajovi. A podle pořadu jednání je teď na řadě e, zpráva paní Pak ohledně účasti Švýcarska na programu Mládež v akci v rámci celoživotního uč- e, vyučování a učení. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Blahopřeji eh, paní zpravodajce. A před námi je zpráva Sayer ohledně kontroly ze strany členských států výkonu pravomocí komise. A teď se podívejme na návrh nařízení. Je tady 25 eh, pozměňovacích návrhů výboru Jury a blok pro proti zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 18, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 19, první část, zase oddělené hlasování, pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato. A teď pozměňovací návrh 30. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A příslušná část pozměňovacího návrhu 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29. se ruší a po bodu úvodního ustanovení 14 je pozměňovací návrh 31. Ne, ten byl stažen, omlouvám se, říká předsedkyně. A teď budeme hlasovat o návrhu, eh, tak jak byl eh, modifikován pro, proti, zdržel se, přijato a návrh usnesení, jmenovité hlasování, prosím. Končím hlasování. Takže hlasovalo 589 eh, poslanců, 567 pro, 4 proti, 18 se zdrželo, návrh je přijat a já blahopřeji zpravodajovi či navrhovateli. A teď je tady na řadě zpráva paní poslankyně Andrie Kiene o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti. Návrh usnesení. Nejprve desí, desátý pozměňovák, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvěstě čtyřicet pět pro, 348 proti jeden se zdržel. Návrh je zamítnut. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 302 pro, 282 proti, 9 se zdrželo. Návrh je přijat. A teď je tady odstavec 54. Pan Howitt navrhuje, ne, omlouvám se, říká předsedkyně. Spletla jsem se, jdu příliš rychle. Nejprve tady máme pozměňovací návrh 12. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. osm hlasů pro, 457 proti, 5 se zdrželo. Takže 138 hlasů pro, 457 proti. Pan Silvestris, něco se děje? Paní předsedkyně, kolegové se eh, pokoušejí eh, eh, ne, prostě bylo by lepší, abyste eh, pouze řekla schváleno, neschváleno, nemusíme prosím číst všechna ta čísla, tím ušetříme čas. Já jsem jenom prostě chtěl krátce říct, co vlastně takhle chtějí. Dobře, zamítnuto. Po prendere la parola. Že pan Hovit navrhuje ústní pozměňovací návrh. Máte slovo, pane Hovit. Je to prostě věcná záležitost. Eh, eh, slova in Croatia bychom chtěli vypustit. Někdo proti? Ne, takže předkládám k hlasování tento ústní pozměňovací návrh 54 pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2 a 5. Eh, jsou identické. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Nekiuza. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 3, opět jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Zahajování, eh, hlasování je ukončeno. Pozměňovací návrh je přijat. Odstavec 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zdá se, říká předsedkyně. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Tento návrh je zamítnut. A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 6. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Teď 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pan Svoboda. Děkuji, pan, paní předsedkyně. My to zatím nemáme na hlasovacím seznamu, ale chci říci, že eh, v, eh, v druhé části tohoto pozměňovacího návrhu máme free vote. Pongo invota. Ano, děkuji. Takže pozměňovací návrh 25 eh, odděleně. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato zkontrolujeme elektronickou cestou, dobře. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. Odstavec 115 se vypouští. Pozměňovací návrh 13, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. A tento návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. 15. To samé jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. L'emendamento è respinto. Ci sono... Tento návrh je zamítnut. Dva pozměňovací návrhy ústní navrhuje paní Logbiller. Je to ústní pozměňovací návrh k sedmému pozměňovacímu návrhu, prosím. Eh, paní předsedkyně, tady máme dva dodatky a sice seznam eh, osob, které jsou zodpovědny za eh, vážné porušování lidských práv, jako je a tak dále. A dáme tam také mimosoudní popravy v Iráku. Někdo je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Dobře, ne, omlouvám se, říká předsedkyně. Nejprve ještě ústní pozměňovací návrh paní, k paní Andriky Jenek sedmičce. E, paní e, předsedkyně, my máme tento návrh. Vyzývá komisi, aby vytvořila seznam jednotlivců odpovědných za nedodržování lidských práv, jako je e, mučení, znásilnění a exekuce v Iránu především po volbách v roce 2009 a aby na ně uvalila sankce, eh, co se týče eh, zmrazování majetku a zákazu eh, cestování. Nikdo není proti? Dobře. Takže hlasujeme pro sedmý pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, přijato. odstavec 141, ústní pozměňovací návrh navržený paní Andrikiene. Děkuji, paní předsedkyně. Jelikož tady dochází k nějakým pozitivním vývojovým trendům v Rusku, tak bychom chtěli pozměňo, tuto větu, která začíná výrazy regrets, e, to znamená lituje e, a tak dále, že vlastně e, autoři demonstrací nemají povolení ze strany orgánů. Takže navrhujeme nahradit výraz so far mimo toho posledního případu 31. března 2010. Nikdo není proti tomu, takže výborně můžeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu k tomuto odstavci, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 9, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 16. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že je návrh zamítnut. Teď sedmnáctka. Jmenovité hlasování, pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, tento pozměňovací návrh je zamítnut. Eh, pozměňovací návrh 18. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Tento pozměňovací návrh je zamítnut. 23, e, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď celý text návrhu usnesení po modifikacích pro, proti, zdržel se, přijato. Blahopřeji zpravodajovi. A tím se dostáváme k návrhu zprávy Arlaky, nová strategie pro Afganistán. Na začátek je tady odstavec dvě, eh, oddělené hlasování a ještě jmenovitě. Takže první část, zahajuji hlasování k první části, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Druhá část, zase stejně zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Tento pozměňovací návrh je přijat. Odstavec 4, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Odstavec 13, oddělené hlasování, první část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, odstavec 30, paní Kill Nielsen navrhuje ústní pozměňovací návrh. Co se týče naší frakce, paní předsedkyně, tak jde o to eh, změnit eh, první slovo v poslední větě odstavce 30 a výraz welcomes nahradit výrazem notes. Má proti tomu někdo nějakou námitku? Dobře, takže e, můžeme hlasovat o odstavci 30. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 37, oddělené hlasování a jmenovité hlasování, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. Druhá část. Ne, říká předsedkyně, omlouvám se, odstavec 40, eh, ten se dělí na tři části a jmenovité hlasování. První část, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. A teď odstavec 42. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 44. Eh, kdo, eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno a pozměňovací návrh je zamítnut. Odstavec 52. Oddělené hlasování a jmenovité. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. Druhá část. Zahajuji hlasování. Druhá část odstavce 52. Eh, hlasování ukončeno. Přijato. Odstavec 53. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 66. Dělené hlasování a jmenovité. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 66. Ústní pozměňovací návrh, který navrhuje pan Arlaky. Během politických skupin jsem navrhl, abychom eh, z paragrafu 66 navrhli takto, změnili takto. E, ví, že jsou zapojeny také zpravodajské služby Pákistánu a je nutné zajistit, aby také Pakistán měl dostatečné výsledky e, tohoto úsilí. Bene, ci sono obiezioni? Dobře, má někdo námitku? takže není tady 40 poslanců, kteří by byli proti. Takže teď budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, omlouvám se, říká předsedkyně, budeme hlasovat jmenovitě ne, omlouvám se, nebylo to 40 poslanců, kteří by byli proti, takže hlasovat se bude. Bude se hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu, kdo je pro. A teď se dozvídám, že to má být jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Eh, hlasování je ukončeno. Pozměňovací návrh je přijat. Odstavec 67, eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno a pozměňovací návrh je přijat. Odstavec 71, ústní pozměňovací návrh, který navrhuje pan Arlaky ke třetí části. Navrhuji, abychom změnili celou třetí část odstavce 71 následovně a zajistit, že eh, letadla, zvláštní vojenské eh, útoky, eh, zvláštní vojenské nástroje jsou využívány podle obecných předpisů na základě nulové tolerance vůči obětem, eh, civilním obětem. Věcioni. Má někdo námitku? Hlasujeme tedy. Odstavec 71 ve čtyřech částech. První část jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Pozměňovací návrh je přijat. Teď druhá část, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. E, přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. E, frakce ALDE navrhuje, aby čtvrtá část odstavce 71 se stala samostatným odstavcem 71a. Je někdo proti tomu? Není. Dobře. Takže teď budeme hlasovat o odstavci 72, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 73, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. Teď odstavec 81, zase stejně, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Odstavec 88, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat odstavec 89, eh, oddělené hlasování a jmenovité hlasování, první část, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. Druhá část, zahajuji hlasování. Eh, hlasování je ukončeno. Text je přijat. Odstavec 93, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. A teď bod úvodního ustavení G, eh, oddělené hlasování a jmenovité hlasování. První část zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno, text je přijat. Druhá část zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. A teď je tady bod úvodního ustanovení M. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A celý návrh usnesení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Blahopřeji zpravodajovi. A my přecházíme dál. A to sice k návrhu usnesení o Eh, měnových a hospodářských problémech ohledně zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny. Eh, pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3, oddělené hlasování, pro, proti, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se, zdá se, že to je zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, vteřinku, říká předsedkyně, technické upřesnění od pana Sanchese. No, non c'è questa precisazione. Nebude žádné upřesnění, ne přece jenom bude. Jako spoluautor pozměňovacího návrhu 9 chci upřesnit, tam je třeba uvést MEE e, pomlčka MEE. E. Děkuji, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď čtyřka. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. E, první pozměňovací návrh, ne, ten je stažen. První je stažen. A teď odstavec 9, oddělení e, a e, jmenovitě první část, ne, počkejte, říká předsedkyně, ne, jednoduché hlasování pro, proti, První část schválena a druhá část e, jmenovitě. Takže teď zahajuji hlasování. Druhá část devítky. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se, přijato. Pan Jux, ústní pozměňovací návrh ke 12. Prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Je to jménem socialistů, EPP, liberálů a zelených Eh, vyzývá Evropskou radu, aby vyslala nezbytný politický signál pro vyšetřování komise eh, v oblasti budoucího systému eurobondu, aby to byl takový systém, který bude vhodný a přínosný pro všechny účastné, zúčastněné členské země a eurozónu jako celek. Děkuji. Má někdo námitku? Takže budeme hlasovat o 12. jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je přijat. Teď dvojka, oddělené hlasování a jmenovité hlasování. První část, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Jedenáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 19, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. Odstavec 20, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. Bod úvodního ustanovení C, oddělené hlasování a jmenovité hlasování, první část. Ne, říká předsedkyně. První část nejmenovitě, ale zvednutím ruky pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část je jmenovitě, takže zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Přijato. Bod úvodního ustanovení G, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře, druhou část ještě zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Takže prosím, zdvihejte ty ruce jednoznačně. Děkuji vám. A teď celý návrh usnesení. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. A blahopřeji zpravodaji. A teď je tady šest návrhů usnesení o situaci na e, pobřeží Slonoviny. Je to společný návrh šesti frakcí bez pozměňovacích návrhů, takže celý návrh e, pro, proti, zdržel se, přijato. a podle pořadu jednání máme teď hlasovat o čtyřech návrzích e, e, usnesení o e, dobrých životních podmínkách nosnic. Šest frakcí navrhuje text. První pozměňovací návrh je stažen. Ne, takže teď jde o pátý pozměňovací návrh. Kdo je pro pětku, proti? Zamítnuto. Odstavec jedna, oddělené hlasování. Kdo je pro? proti, e, přijato, druhá část, pro, proti, přijato. E, můžeme to zkontrolovat elektronicky, jestli chcete. Zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. Dvojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o odstavci 8, odděleně první část, pro, proti, zdržel se, přijato druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací e, návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné, říká předsedkyně, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. A teď čtyřka, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosím, zvyhejte ty ruce, kolegyně a kolegové. Máme to kontrolovat? Dobře, takže eh, teď je zahájeno elektronické hlasování. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Odstavec 14. Oddělené hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? I zde to bude třeba elektronicky zkontrolovat. Není to jasné. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je přijat. A teď bod úvodního ustanovení F. Pro, proti, zdržel se, přijato. A celý návrh usnesení, jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. Text je přijat. Blahopřeji. Přeji všem krásné Vánoce a dobrý a šťastný nový rok, ale ještě je tady vysvětlení hlasování, než úplně uzavřeme toto naše zasedání. Děkujeme.